Hello, good morning everybody. Dobré odpoledne. Eh, řekla bych eh, informaci, že pod 25 je přesunut na 7. září 2017. Ehm, ehm, bod 25 je přesunut na 7. září. A my se dostáváme k bodu 9. Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi, úřady a agenturami Unie a volný pohyb těchto údajů. Spravodajem stanoviska je pan Angel Čambasky. A já mu tímto uděluji slovo, aby představil svůj návrh stanoviska. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. No, budu hovořit svým mateřským jazykem. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, основен принцип Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, jeden z principů Evropské unie je právo na ochranu eh, osobních eh, údajů, pardon, ochranu fyzických osob. Eh, a tento princip je zakotven také v chartě základních práv. Přijetím nařízení 45 z roku 2001 tento princip Eh, se uplatňuje také na všechny instituce a agentury Evropské unie, tak aby se zajistil volný pohyb dat. s ohledem na nařízení přijaté Evropským parlamentem a radou pod jménem obecné eh, nařízení o ochraně údajů, které vstoupí v platnost 25. května, které vstoupilo v platnost 25. května 2011, je nezbytné přepracovat nařízení ehm, z roku 2016 a zpravodaj Jakožto zpravodaj výboru Jury podporuji tento návrh, ale zároveň se donívám, že návrh revize právního věku, věku právní zodpovědnosti 13 let, že to je příliš nízký věk a navrhuji, aby tento věk byl změněn a posunut z 13 na 16 let. To je podle mého názoru vhodnější věk a já doufám, eh, že ostatní budou souhlasit. Eh, a 14. Eh, července v poledne je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji, pane Čambasky. A nyní bych ráda zahájila diskuzi. Kdo si přeje slovo? Pan Foss. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve děkuji za zprávu, která se řeší také ve výboru LIBE. Z mého úhlu pohledu je potřeba položit si otázku, do jaké míry souhlas dětí v rámci institucí eh, sehrává důležitou úlohu, protože já nemám dojem, že naše instituce eh, mají eh, v první řadě co dočinění s dětmi, takže první otázka je, do jaké míry to hraje roli. A v základním nařízení jsme se o tom také bavili v souvislosti s věkem dětí a Eh, další věc, která možná není zcela v působnosti jury nebo není úkolem jury, ale my bychom měli tento návrh sladit také se základním nařízením o ochraně údajů, protože některé definice, které byly vyňaty z tohoto textu, nebyly vy, přejaty eh, úplně nebo se neuplatňují zcela stejným způsobem a proto to musíme vše velice pečlivě sledovat tak, abychom vytvořili velmi eh, souvislý, ucelený systém a já si myslím, že to tak u všech článků toho základního nařízení eh, tak není. A chtěl bych eh, se přimluvit za to, aby pokud jde o Europol a Eurojust, a o tom jsme hovořili již včera nebo možná až dnes, já už si to úplně nepamatuji, ale zkrátka jde o to, zda údaje, operativní údaje Euro, Eurojustu a Europolu z toho nevyjmout a Eh, zda je nemáme zahrnout do současné reformy Europolu a Eurojustu. Já bych se k tomu přikláněl, protože v návrhu směrnice jde o obecnou ochranu údajů um, institucí, ale nezohledňuje se tady, nebo netýká se to úplně eh, Eurojustu a Europolu. Takže v každém případě um, bychom o tom měli diskutovat. Já bych takové poznací návrhy rád předložil a je pro mě důležité, abychom lépe um, toto, všechno, toto vše sladili se s tím základním ustanovením. Paní Hotala, děkuji. Já si myslím, že se musíme zamýšlet také nad tím, jaká je souvislost tohoto nařízení s konkrétními eh, tvrzeními nebo texty nařízení o Europolu. Máme, nebo eh, zajímalo by mě, jestli máme jasnou představu o tom, jaká pravidla převládají, eh, když jsou tady odlišná. Tady mm, by mě zajímala informace od komise nebo zpravodaje. Tady nejde samozřejmě pouze o Eh, to, co je v tomto nařízení ohledně Europolu, ale jde i o ostatní agentury eh, jako Euročást, EPP, eh, Úřad Evropského prokurátora a tak dále. Takže proto, abychom to lépe pochopili, potřebujeme tyto informace. Děkuji. Závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy bude 14. července 2017 ve 12 hodin. A nyní se dostáváme k bodu číslo 14. Jde o uplatňování směrnice 2435 Evropského parlamentu a rady z 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. Dnes máme diskutovat o pozměňovacích návrzích, které byly předloženy ke zprávě paní Ferrara a já udělím sama sobě slovo a poté dalším poslancům, kteří by si přáli promluvit. Budu hovořit italsky. Dobré odpoledne. Nejprve bych chtěla poděkovat kolegům, kteří svými posněvacími návrhy přispěli k provádění této směrnice. Jsem zpravodajkou, vše jsem si přečetla a myslím si, že poznacími návrhy bude text vylepšen. Je zřejmé, že věnujete pozornost mé práci a že je pro vás důležité životní prostředí, které leží na srdci také našim občanům. Občané jsou prvními oběťmi negativních důsledků z poškozeného životního prostředí. A vy víte, že jsem eh, tady zprávu již představovala a byla jsem velice potěšena vašimi reakcemi. Všechny frakce potvrdily, že směrnice nebyla eh, prováděna homogenním způsobem a zaznělo, že poškození životního prostředí by mělo být lépe definováno. Máme tady pozměňovací návrhy eh, od pana Budy a Džambaskyho a ti nesouhlasí s, mý, s mou myšlenkou, že působnost směrnice by měla být rozšířena, aby se vztahovala i na znečišťování ovzduší a na elektromagnetické znečišťování. Já jsem eh, navrhla vytvořit Evropské fórum pro škody související eh, s průmyslovou aktivitou. A mm, tuto příležitost bych ráda využila, abych zopakovala, že takový fond, který by byl zřízen, by mm, eh, měl být zřízen, aby se snížilo mm, riziko platební neschopnosti v případě poškození životního prostředí. A potom to, co říká paní Hautala, to mě překvapilo, tedy, že je povinné, že stát v některých případech převezme ručení Máme také profesionální aktéry, kteří přece musí být zodpovědní za škody na životním prostředí a za nápravu těchto škod. Potom pan Gutland vyzývá komisi, aby při příští revizi směrnice zohlednila mm, právě škody na životním prostředí a znečištění ovzduší z dopravy. To vyplývá z právního aktu o emisích z vozidel. Pan Gutaland navrhnul, aby vznikly nebo aby byly přístupné veřejné databáze, kde by bylo možné se informovat o e, poškození životního prostředí. Další kolega zdůraznil, jak je důležité, aby všechny případy tohoto ručení byla, byly zveřejněny, tak aby to vše bylo pro všechny transparentní. A závěrem domnívám se, že nám jde o stejný záměr, když říkáme, že je nezbytné směrnici přepracovat. S Stínovým zpravodajům bych ráda navrhla, abychom se setkali, stručně eh, pohovořili o pozměňovacích návrzích a společně vypracovali. V září během plenárního zasedání bychom si mohli toto setkání eh, zorganizovat. A v tuto chvíli děkuji za vynikající spolupráci a těším se na vaše eh, příspěvky. Pan Fos. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, Jménem eh, našeho stínového zpravodaje Emila Radeva bych rád pogratuloval eh, paní Ferrara za její zprávu. Samozřejmě si všichni přejeme eh, zaručit našim občanům velkou míru ochrany a zlepšení kvality životního prostředí. Eh, souhlasíme s tím, že v mnoha členských státech eh, existují potíže s mm, implementováním a se vymáháním této směrnice o mm, zodpovědnosti za životní prostředí s mm, prevencí a s nápravami eh, ekologických škod. Podporujeme, chceme motivovat pojišťovací společnosti a provozovatele, aby více využili tohoto programu pojišťovacího pro případy environmentálních škod, stejně tak jako rozvoj dalších kolaterálních nástrojů, které se budou stát zasahovat k odškodnému za eh, různé nehody eh, v životního prostředí, nebo včetně případů eh, insolvence. Ovšem otázka mm, zřízení zvláštního fondu, ta musí být ještě více proskoumána. Eh, rovněž bychom chtěli věnovat pozornost eh, návrhu zaměřeného na vytvoření nových, nových grémí, bylo by to takový management a kontrolní eh, mechanismy a také včetně možnosti požadovat finanční záruky od jednotlivých stran. A myslím si, že toto je další otázka, která musí být znovu zvážena. Děkuji za pozornost. Paní Autala, prosím, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji eh, panu zpravodaji Vítám váš eh, návrh eh, jménem své skupiny a věřím, že vaše, myslím si, že vaše eh, zpráva se týká mnoha obav, které jsme tady měli po celá léta, která se týkala provádění této směrnice a vidíme, že rozsah působnosti této směrnice byl příliš úzký a skutečně jsou tady mezery a teď vidíme, že Tady máme dobrou inspiraci, nové podněty, které můžeme eh, dát komisi, eh, tak aby došlo k úplnému eh, přeskumu této směrnice za zodpovědnost v oblasti životního prostředí. Musíme to ještě posílit. Ano, jako zpravodaj asi nejste moc pro návrhy těch této zodpovědnosti států, ale můžeme možná diskutovat o tom, jak se postavit k té situaci, kde máme různé standardy. A tady je potřeba eh, zaplnit eh, tyto mezery. Podpořila bych eh, vaši, váš návrh vytvoření Evropského fondu. Eh, abychom pokryli případy eh, nehod nebo škod v oblasti životního prostředí, které nejsou pokryty ELD nebo ani nemohou být pokryty normálními finančními zárukami, jako třeba větší katastrofy. Takže si myslím, že toto mm, by eh, zlikvidovalo, zaplnilo jednu důležitou mezeru. A LD musíme dnes aktualizovat tím, že budeme brát v úvahu znečišťující látky, které se velmi rychle vyvíjejí. Musíme znovu přeformulovat znění takovýchto nehod nebo škod v oblasti životního prostředí, jak navrhuje eh, zpravodaj. A je také jasné, že musíme v rozsahu působnosti směrnice pokrýt také škody pro, fauny, pro faunu, floru a, a půdu. E, podporujeme také návrh zpravodaje, e, abychom přišli s novou legislativou, abychom mohli pomoci zákonodárcům a pojišťovacím společnostem, aby mohli využít příslušných pojišťovacích programů pro případy nehod v životní, životního prostředí. A toto bychom měli udělat tak, že přeskoumáme i možnosti e, takové, takové takových nových programů pro eh, pojišťovny máme tady 70 pozměňovacích návrhů, myslím 10 z nich jsou předloženy mnou a jsou to důležitá témata. Zodpovědnost pro provozovatele za nehody, dále maximální práh pro stanovení zodpovědnosti, rozšíření rozsahu působnosti směrnice, aby bylo pokryto i lidské zdraví a povinná zodpovědnost dotace ze strany státu. Pak tady máme různé další eh, programy. Eh, jde o to, aby tady byl ten princip eh, znečišťovatel platí. Dále máme tady už další pilíře úmluvy a konečně jsou tady inspekce v oblasti životního prostředí. To jsou hlavní témata mých pozměňovacích návrhů a budu velice ráda, když najdeme cestu, jak vytvořit dobrou rovnováhu spolu s vámi a ostatními stínovými zpravodaji. Okay, thank you very... Děkuji. Takže eh, eh, pro schválení naplánováno 17. přijetí na 17. září výboru Jury. Okay, so... Dobrá, tak teď eh, můžeme stačit s naším slyšením. Vážení řečníci, vážení kolegové, vážení účastníci, je mi velkým potěšením moci eh, přivítat eh, na tomto veřejném slyšení Eli Unidroja projekty občanského trestního řízení. Výbor pro právní záležitosti organizuje dnes, organizuje dnes toto slyšení. Jsem tentokrát jsem ráda, protože toto slyšení se vztahuje k velké složce, eh, k kterou se náš výbor nedávno zabýval. A sice legislativní eh, zpráva pana Radeva o eh, společných minimálních standardech eh, občanskoprávního řízení. Ehm, toto poskytuje prostředky pro ehm, vymáhání ehm, zásadních práv a povinností různých no, aktérů v těchto řízeních. Jako takové je nevyhnutelně naprosto propojeno se základním právem na férové, férový soud a na možnost a na Eh, chartu eh, základních lidských práv eh, Evropské unie článek 47 a Evropskou umluvu o lidských právech článek 6. V květnu 2014 vznikl společný projekt zaměřený na přípravu principů takového občanskoprávního řízení v Evropě. Toto bylo započato Evropským institutem pro právo ve spolupráci s Mezinárodním institutem pro sjednocení soukromého práva. Výbor eh, Jury a jeho předseda Pan Pavel Svoboda eh, byli institucionálními pozorovateli eh, tohoto projektu a sledovali ho úzce, jeho pokrok po celé toto období. Nedávno vznikla první konsolidovaná zpráva pravidel a připomínek o tomto řízení. V angličtině byla prezentována na zasedání UNIDROA na příležitosti setkání tohoto řídícího grémia. Konalo se to v v Římě. Toto slyšení tedy mm, eh, tady slyšíme prezentaci o prvním konsolidovaném eh, návrhu pravidel a o přístupu k důkazům a k informacím o službám, a, službách a řízeních a také o eh, ochranných opatřeních. Bude to také přehled o dalších krocích tohoto projektu. Diskuse se bude pak konat za účasti komise. Takže nebudu už to dále odkládat a předám slovo eh, naší první řečnici eh, prezidence Evropského právního institutu, paní Dany Volis, eh, která je bývalou členkou tohoto výboru a je bývalou koordinátorkou skupiny ALDE. A byla zpravodajkou v mnoha důležitých složkách Evropského parlamentu a také byla místo předsedkyní tohoto našeho Evropského parlamentu. Jsem velice potěšena, že jí teď mohu předat slovo. Paní Dana Bulis, prosím. Thank you very... Děkuji. A děkuji také velmi za laskavé eh, představení. Pro mě je vždycky velikým potěšením, že eh, se mohu vrátit do tohoto výboru, eh, který eh, skutečně byl jádrem mých aktivit, když jsem působila v parlamentu. Ráda bych začala tím, že pogratuluji vašemu výboru za to, jak dopadla vaše zpráva v této velice důležité oblasti. Ehm, ehm, zpráva pana Radeva je mnoha, je vlastně do je práci, kterou odvádí UNIDROA a Evropský právní institut. A e, byli jsme velmi vděční e, za způsob, e, jakým váš výbor a jeho sekretariát intenzivně sledoval naši práci. Ráda bych dnes stručně učinila toto. V mé prezentaci eh, poskytnu eh, přehled o tom, eh, v jaké fázi se náš projekt nachází. Možná potrhnu některé rozdíly mezi tím, co děláme my a zprávou, kterou jste předložili vy a potom eh, vám, vám podám informaci o tom, kudy se ubíráme. Rovněž bych eh, ráda řekla, eh, že jsem velice vděčná Evropské komisi za způsob, jakým velmi úzce a kriticky sledovala naši práci. A myslím si, že jak my, tak eh, vy s vaší zprávou eh, byste toto měli vnímat jako dobré znamení toho, že něco eh, z těchto aktivit vyplyne. Takže pár informací k pozadí, abychom věděli, o čem hovoříme. Eli UNIDROA. Projekt eh, UNIDROA je založen na trošku starší práci, která byla zveřejněna v roce 2004, a to americkým právním institutem a eh, UNIDROA. A eh, tady titulek byl Principy národních občanskoprávních řízení. A tady chceme udělat toto jako Evropský institut práva a UNIDROA. Chceme učinit další krok upředu a rozpracovat zvláštní detailní eh, pravidla, která vyplynou z těchto eh, zásad pro zaměřená na eh, občanskoprávní řízení, ale zvláště to chceme zasadit do evropského kontextu. A proto je to tak zásadní pro práci, kterou tady také odvádíte. Ale ráda bych Eh, řekla, že eh, vaše práce eh, na minimálních standardech je svým způsobem blíže principům a proto my se pokoušíme pracovat na dalších detailnějších krocích a chceme tady poskytnout fungující pravidla pro soudy, smírčí soudy a hm, způsob, jakým je tento projekt koncipován. Máme celou řadu pracovních skupin, které pokrývají nejrůznější témata, a každá z těchto pracovních skupin má dva zpravodaje. Jak uvidíte, mám e, tady jednoho, e, mám jedno zasedání, jedno e, zpravodaj mám vedle, vedle mě, ten, ten řekne pár detailů o práci jedné z našich pracovních skupin. Nepokoušíme se vyprodukovat legislativu, toto je z nástroje takzvaného soft law. Tady toto bych chtěla říct jasně, ale máme ten luxus, že v každé pracovní skupině máme mm, takové vůči akademiky a e, osoby z praxe, soudce, řekla bych, se všech možných jurisdikcí e, napříč Evropou. A řekla bych, že náš e, projekt nabral e, na síle v roce 2014, začal být dynamický, stále více lidí začalo projevovat zájem a dnes je téměř obtížné zabránit tomu, aby lidé se účastnili mnoha setkání, protože ten zájem o naši pokračující práci je tak velký. Jen abyste si udělali představu, první tři pracovní skupiny začaly eh, působit a eh, jejich práce eh, teď byla prohloubena, například jde o přístup informacím, ochranným opatřením, službám a důkazům. A když se podíváte na vaši vlastní zprávu, tak je zajímavé, že vlastně pokrýváte některé detaily všech těchto oblastí. A to je klíč pro tato občanskoprávní řízení. A zajímavé zajišťují, aby to fungovalo efektivním, um, účinným způsobem. Jen abych eh, jste si udělali představu. Tak například záležitosti eh, eh, jako informace, eh, důkazy. Tady eh, chceme být pokrokoví v tom smyslu, že využíváme alternativy, jako jsou videokonference, eh, předběžná ochrana opatření. Toto je na nejvíc složitá věc. Rovnováha mezi právy, mezi někým, kdo chce podat nějak žalobu a nebo jsou tady nějaké otázka do důkazu, ale na druhé straně musíte ochránit práva žalobců a podobně. A tady jsou třetí strany. A toto je vždy obtížná rovnováha, která se těžce dosahuje a vím, že se to objevuje vaší, vaší práci. A pak tady máme dokumenty vstýkající se služeb. To je něco, tady se používá moderní eh, technologie, aby naše služby, aby byly aktualizovány a e, moderní. To znamená, to jsou všechny takové prvky, které jsou společné pro e, naši práci, práci obou našich stran. Ale řekla bych, že tady jsme e, se pustili daleko větších detailů s naší prací a k tomu řekneme něco později. Co se týče Ehm, těch dalších pracovních skupin, ty se věnují dalším oblastem ehm, ehm, občanskoprávních řízení. Eh, řekla bych, že to sami mluví sami, eh, sami za sebe tady práce. Měla bych ještě eh, dodat jednu věc a toto je problém, který máme s tímto projektem, jak postupujeme. Mm, anglicky se říká, ono to velmi rychle narůstá. Máme tady ještě další skupinu, která se zabývá odvoláními. Tak abychom, chceme zajistit, abychom pokryli ten veškerý celek těchto eh, řízení. Jedna z věcí, kterou bych tady podtrhla a která si myslím je zajímavá a zároveň obtížná, eh, je eh, závazek stran a závazky strana právníků. Myslím si, že to je něco, co uvidíte, až se podíváte na naši práci, protože se to táhne jako červená nit všemi těmito skupinami. Jinými slovy, jak jste jednotlivé strany a e, právníci mají mučeně e, spolupracovat, tak aby se e, postarali o to, že řízení bude v oběží velmi hladce a dobře. A zase to není jednoduchá záležitost. Ehm, ehm, a vždycky mě ehm, zajímalo, Ehm, to, abychom viděli důležitou roli soudce. A to je diskuse, která eh, někdy ehm, působí potíže mezi, eh, jsou tady různé rozdíly mezi různými právními tradicemi a jsem velice potěšena, eh, že se to tady jeví být jako velmi důležitý bod, protože je tady taková opravdu řídící ústřední role soudců. Vy jste, vám se zřejmě podařilo se těmito argumenty vyrovnat, ale my stále ještě tady pracujeme na některých detailech. Ale Zároveň jsem zaznamenala, eh, že eh, vy jste schopni, vy můžete jít ještě dál, eh, máte vy tady určitý externí rámec, který se týká těchto řízení, například právní pomoc a školící opatření v oblasti soudnictví. Toto všechno jsou velmi důležité věci, ale nenašli místo v naší práci, která se opravdu zabývá detaily toho, jak tato řízení běží. A, e, tady všechny tyto skupiny pracují a jak jsem řekla, první tři už e, přišli s takovými napůl dokončenými návrhy. Všech, veškerou tuto práci musíme teď e, dát dohromady a proto jsme v minulém roce vytvořili něco, čemu říkáme e, strukturální skupina. A e, tady ta práce začíná být e, skutečně zajímavá. Je, je vedena dvěma právníky, Sandrou Krana a Lake Day. A Lake se angažoval v americkém právním institutu a jeho práci. A jejich úkolem, naším jménem, tedy je dát všechno toto dohromady a mm, dělat takový dozor e, nad e, lingvistickou prací, e, lingvistická koordinace práce jednotlivých pracovních skupin a mají také koordinovat konečný výsledek. A asi si představíte, že problémy, které vy tady máte v parlamentu, když koordinujete práci nejrůznějších výborů, tak mm, my máme takové, my tady máme vlastně stejný, stejnou práci, stejný obsah práce a víme, jak obtížné to může být. Takže chceme eh, přijít s fungujícím eh, cel, mít fungující celek, který bude fungovat koherentně. A eh, konečné dokumenty budou předloženy ve angličtině a francouzštině, takže tady mm, bude určitý dohled nad otázkami jazykového jazykovými. A teď bych chtěla říct něco o eh, těch nově vznikajících strukturách. Víme, máme takový společný formát šablonu pro eh, detailní pravidla, a, a, eh, a, takže by tady měla být zaručena koherentní forma těchto návrhů a pak a, a mm, určitý objem detailů. Snažíme se to dát dohromady, práci těch různých pracovních skupin, tady nejsou tak rozdílná ta práce, jak jsem řekla, je to anglická a francouzská verze. Ehm, to ehm, skupina pro strukturu, ta už ehm, dala odezvu práce prvních tří skupin a myslím si, že nám to napomohlo vysledovat některé potíže, před kterými můžeme spát. Musíme vyjasnit rozsah, který bude omezen na několik, nebudou to, nebudou to deal... Případy manželských e, záležitostí, ale budeme také pracovat přeshraničně, stejně tak jako ve vaší zprávě. A také začínáme sledovat, e, že je tady spousta společných otázek a otázek, které se překrývají v práci jednotlivých skupin, takže toto musíme vyřešit. A jak říkám, to jsou nově se objevující otázky, jde o řízení jednotlivých případů a sledujeme, jak jsou ta řízení strukturována a mm, myslím si, že je zcela nevyhnutelné, že v některých případech pak přijdeme s alternativními pravidly, protože máme různé právní pozadí, různé právní tradice. Tak máme tady jenom abyste si udělali představy o tom, eh, kudy se ubíráme, kam se ubíráme. Eh, máme tady eh, dokumenty, které jsou takové objemné, ale Snažíme se dát věci dohromady koherentním způsobem a takový něco jako kodex to je a máme tady takový kodex pravidel a k tomu příslušný komentář. Eh, ráda bych ukončila tím, že v eh, ně řeknu něco o našich očekáváních. Přejeme si mít eh, takový celkový finální, finální návrh někdy na jaře na jaře příštího roku a chceme eh, mít také eh, konečný dokument na začátku roku 2019. To je časový plán, na kterém pracujeme. A Eh, vidím z vašeho usnesení eh, předloženého komisi, že toto by mohlo být eh, velice, bylo by to užitečné, kdyby jsme měli na toto nějakou odezvu. Takže doufám, že toto byl dostatečný přehled toho, jak si stojíme. Doufám, že vám to také ukazuje komplementaritu mezi prací, kterou se odráží ve zprávě kolegy Radeva a tím, co děláme my. A mm, doufám, že se nám společně podaří docílit tedy dobrého eh, vývoje v oblasti občanského eh, právního řízení na našeho kontinentu, Před Velké Británie. Děkuji. Many thanks, Ms. Děkuji vám mnohokrát, paní Valis, za toto vystoupení. A nyní bych chtěla přivítat doktorku Evu Storskrup eh, z univerzity v Upsale, která je spolu s pravodajkou Eh, této části pravidel, které se týkají týkající se části doručování dokumentů má slovo na 15 minut. Děkuji vám. Především bych chtěla poděkovat eh, výboru Jury za to, že mě pozvali a je pro mě velkou ctí, že tady mohu prezentovat náš projekt, že jsem tady společně s Dianou Wallis eh, a mm, se kterou spolupracuji na tomto projektu. Již od začátku 2014 pracuji na tomto eh, projektu a jsem spolu s pravodajkou pro pracovní skupinu o doručování dokumentů, eh, kde pracujeme společně s profesorkou Astrid Stadler eh, z Univerzity z Kostnice. Já bych chtěla říct, že tady jsou ještě další pracovníci nebo další členové Venet Kenneth z Cardiffu, Dimitrios Citlikos z Atenské univerzity, Marko Kristoforo z Padovy a Emanuele Želo z Paříže 1. Eh, profesor Kristofaro i já no, také provozujeme praxi. My jsme jednou z pracovních skupin a začali jsme Eh, již v roce 2014, eh, čili již máme za sebou dva a půl roku práce a v na jaře 2017 jsme dokončili jednu etapu této práce. Jak bylo uvedeno, eh, tyto první tři pracovní skupiny předložily kompletní návrhy nebo téměř kompletní návrhy textů, které se nyní konsolidují do celého projektu. Eh, bude to pak konsolidovaný návrh textu, který bude předložen v květnu tohoto roku eh, řídícím radě UNIDRUA. Nyní tedy se dochází ke konsolidaci první části této práce a eh, to pomůže také dalším pracovním skupinám, které teď pracují velmi intenzivně na této konsolidaci textu. Společně s profesorem Paulem Oberhammerem z Vídeňské univerzity eh, se podělíme na eh, pracovní skupině, která se zabývá náklady. Teprve práce začala a eh, soustředíme se na to, co bylo zatím vytvořeno. Mé stručné vystoupení nebude moci pojednat všechny tyto tři části pravidel a jak jsem řekla, i když to není tak eh, podrobné jako národní eh, zákoníky, tak eh, přesto je to dost rozsáhlá práce. Myslím, že předchozí návrh textu vycházel ze zprávy vašeho výboru z ledna tohoto roku. Já se zaměřím pouze na tři aspekty té skupiny pro doručování. Tři aspekty, protože si myslím, že ty jsou právě velmi důležité a vyjadřují některé obecné otázky našeho projektu. Budu hovořit o rozsahu to jsme diskutovali v naší skupině. Dále budu hovořit o elektronickém doručování a e, také o propojení jednotlivých složek a pravidlech a také o omezeních, která e, vždycky v takovém projektu se objeví. A budu-li mít trochu času po těchto třech otázkách, tak něco stručně řeknu. E, ke své osobní zkušenosti vyjádřím své osobní poznámky, což už nevyjadřuje názor celé skupiny, ale pouze můj vlastní názor jako nezávislé badatelky. Chtěla bych říct si pár slov eh, k celému pracovnímu procesu a chci zdůraznit, že někteří akademikové, kteří se podílejí Eh, na práci opravdu naráží na problémy velmi velké vytíženosti a také kolegové z Unidrua, kteří jsou již eh, zkušení v oblasti vypracovávání moderních pravidel, i oni si kladou otázku, zda budeme mít dostatek času. Eh, o samotném časovém harmonogramu bylo mnoho diskusí. Eh, je třeba říci, že už my jsme v první skupině pracovali dva a půl roku, to znamená, že to je období, při kterém máte čas se zamyslet, věci důkladně strávit, zamyslet se nad dalšími eh, skupinami. A my komunikujeme s dalšími skupinami, s pozorovateli, eh, s řídící skupinou, také zde s panem Rozlerem, který sedí po mé levici a také s pozorovatelem od vás z Evropského parlamentu. Také jsme spolu organizovali eh, eh, jeden společný eh, jednu společnou akci, kde se zúčastnila také celá řada partnerů. Abychom měli možnost zpracovat všechny tyto věci, formulovat je náležitě a předložit výsledek, ve, které my, ve který my sami věříme. Takže je to vlastně i taková trpělivá práce, která je velmi důležitá. Aby ten produkt byl smysluplný, aby byl dobrý, eh, tak a aby mohl naplnit eh, náročný časový harmonogram, vyžaduje všechny tyto eh, aspekty. Nejdříve tedy první otázka. Rozsah nebo pole působnosti. My jsme se rozhodli, že budeme stanovovat pravidla pro přeshraniční záležitosti v Evropce a pro domácí eh, nebo vnitrostátní eh, eh, aspekty. A můžeme říci, že jsou některá moderní pravidla, která se týkají obou, jak těch přeshraničních, tak vnitrostátních a mm, na toto téma probíhala diskuse v Evropě. A možná, že se můžeme také posunout trošku dále e, v tomto přemýšlení k myšlence, že doručování tedy může být dost e, podobné nebo stejné, ať už jde o přeshraniční nebo vnitrostátní e, doručování. Nemusí tady být dva úplně samostatné, nesouvisející eh, systémy. Eh, je tady ovšem samozřejmě u přehraničních aspektů také otázka překladu. Eh, druhé téma je elektronické doručování. Elektronické doručování samo o sobě překračuje hranice, přesahuje hranice já bych mohla být eh, velmi eh, daleko eh, na jiném kontinentě, třeba v Goa, ale mít přístup k internetu, svou e-mailovou adresu. Objevují se ovšem pro právní aspekty i další scénáře. Musíme přemýšlet o tom, zda chceme stanovit povinnost občanům z různých nebo různým fyzickým i právnickým osobám, aby se zaregistrovali a aby měli všude dostupný přístup k internetu a aby tedy 24 eh, hodin denně a 7 dní v týdnu měli přístup eh, k internetu. Do jaké míry to ovlivňuje jejich eh, svobodu a také vztah mezi státem a jednotlivcem? nebo jak to ovlivňuje i regionální aspekt v EU a vztahem k jednotlivci. Nicméně v našem návrhu jsme se snažili zdůraznit různé eh, používání elektronických postupů různými způsoby v různých situacích a zdůraznili jsme také, že je tady také potvrzení eh, o doručení, čili doručenka, což je také důležitá součást, bez ohledu na to, jaký způsob doručování používáte. Zde jsme například zahrnuli také elektronický postup i u těch doručenek. A dále také v situacích, kdy například ta adresa je neznámá. Takzvaná alternativní eh, doručování eh, nebo doručování v poslední instanci. Také jsme eh, zavedli povinnost, aby byla elektronická adresa k dispozici od advokátů. A také jak pro advokáta, tak pro zúčastněné strany, je zde povinnost, aby poskytli i eh, elektronickou adresu a informovali soud o případné změně elektronické adresy. A konečně bych se chtěla věnovat otázce propojení a omezení. Může se zdát, že to je eh, otázka, kde je možné Eh, určitá volitelnost, ale jde o to, jak ve vašem systému eh, existuje pravidlo pendency of proceedings a eh, jaké, jací aktéři jsou centrální pro doručování. Zda je to soud, nebo jsou to zúčastněné strany a jaké je rozdělení úloh mezi těmito dvěma. Postupovali jsme tedy obezřetně, abychom si uvědomili, že pravidla doručování e, nejsou e, v celém procesu doručování jedinou složkou a že do našeho projektu zasahují i další pracovní e, skupiny. Jsou tady ještě další pravidla, která jsou velmi úzce spojena s tím, o čem hovořila Diana Eh, které se netýkají našeho projektu, tedy to znamená, jací jsou eh, to eh, konkrétní účastníci, zda to jsou soukromé osoby. na domácí nebo vnitrostátní úrovni je samozřejmě velice důležité chápat, že to může mít dopad na to, jak se díváte na proces doručování, i model doručování, i ten samotný produkt doručování. Je tady tedy i určitá míra pragmatismu, se kterým jsme k tomu přistupovali, abychom viděli, že celý proces i jednotlivé zúčastněné strany se liší v jednotlivých zemích. Čili je tady do určité míry eh, jistá subsidiarita. A konečně bych chtěla hovořit o jedné důležité věci, na kterou se často zapomíná v takových projektech. My sedíme na diskusích, na zasedáních eh, i v různých eh, oddělených pracovních skupinách, i na větších eh, soustředěních. A musíme si uvědomit, že náš projekt se zabývá stanovením Eh, takového eh, minimálního souboru pravidel. Je tady snadná tendence eh, najít určité společné pole působnosti. Například v mé pracovní skupině pro doručování jde snaha poskytnout moderní model, ve který my věříme, že je za rámec jenom toho minimálního řešení, které již existuje na domácí, tedy vnitrostátní úrovni v Evropě. A ještě bych chtěla říci, že tady je taková určité propojení, interakce mezi eh, vaším zprávou a naší prací. Já jsem samozřejmě vaši zprávu četla a pečlivě jsem sledovala celé ty roky eh, práci vašeho výboru. Soustředila jsem se na všechny tyto otázky a mm, myslím, že to je velmi důležitá práce. Zajímavá práce. Nicméně z naší perspektivy, kde jde o takzvané soft law, eh, tak eh, vytváření vzájemné důvěry mezi právními systémy v Evropě. Tady možná je zapotřebí určitá práce a otázka samozřejmě zní, kdo tady může působit, jak a kdy může působit. A mohu říct, že všichni účastníci našeho projektu pravděpodobně na tuto otázku mají odlišné názory. Tolik názorů, kolik existuje odborníků na občanskoprávní řízení. Ale eh, my Eh, chceme skromně říci, že to chceme ponechat na lidech, aby používali tento systém, aby vlády a systémy používali tento eh, systém, jak jim to bude vyhovovat, aby tady docházelo k interakci. Z mého úhlu eh, pohledu postup ze zhora dolů možná není ten jediný a nejlepší, který přináší výsledky. Možná, že se k tomu mohou přidávat různé e, vrstvy. A my také doufáme, že e, se tohoto, nebo že se této práce ujmou také e, domácí vnitrostátní odborníci. Tady můžeme hovořit o určité trpělivosti práce v občanskoprávních řízeních v přeshraniční dimenzi. Eh, děkuji vám. Thank you very much. Děkuji za vaše velmi zajímavé prezentace. A nyní se podíváme na e, třetí část, to je rozprava s účastí komise. Chtěla bych vyzvat pana Norela Roznera, e, který je z legislativní jednotky DG Justice, aby pohovořil o tom, jak se komise staví k tomuto projektu a jakého pokroku zatím bylo dosaženo v této věci. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Přeji všem dobré odpoledne. Nejprve bych se chtěl omluvit za určité spoždění um, vlaky by taky měly být přesné. A um, já jsem tedy nestihl eh, vše, ale to, co jsem stihl, bylo zajímavé a um, poskytlo to obecný přehled o projektu. My v komisi jsme tou pozorovatelskou stranou v tomto projektu a sledujeme ho s velkým zájmem. Myslím si, že Eh, zorganizovat veřejné slyšení na toto téma je velmi dobrým nápadem, zejména pokud jde o tento projekt. A nejprve bych vám chtěl poděkovat za pozvání a za to, že jste se chopili iniciativy uspořádat slyšení na toto důležité téma. Nejprve bych chtěl poblahopřát Evropskému právnímu institutu a mezina, na, na, pře, ehm, také tomu Mezinárodnímu eh, institutu eh, za eh, téměř hotovou finalizaci této práce, pokud jde o doručování dokumentů, pokud jde o ochrana opatření a další věci. Asi nebudu přehánět, když řeknu, eh, že eh, tuto zprávu Strom eh, jsme vní, Storm jsme vnímali jako velmi důležitý milník a v příštích letech se to bude vnímat jako opravdu velmi významný počin. Tuto práci sledujeme s velkou pozorností a zájmem a oceňujeme možnost poskytovat připomínky, komentáře u různých příležitostí a mm, také to, že mm, někdy eh, ty naše poznámky jsou opravdu zohledňovány. Tento projekt je velkým zdrojem inspirace a může přispět k holistickým úvahám o tom, jak nejlépe podporovat eh, nebo prosazovat cíle Unie, tak jak jsou zakotveny ve smlouvě. Z našeho pohledu jsou tady alespoň eh, tři oblasti eh, občanskoprávního řízení. Jednak uznávání a prosazování rozsudků, za druhé vzájemná důvěra a spolupráce v eh, občanskoprávních záležitostech a třetí perspektiva základních práv. Samozřejmě, že všechny tyto tři oblasti jsou propojeny a procedurální právo Eh, má dopad na všechny tyto tři oblasti. A eh, teď konkrétně ke každé z nich. Myslím si, že není možné uznávat rozsudky a prosazovat je v, v nadregionálním kontextu, pokud tady nebude vzájemná důvěra a nemůže tady být důvěra, když nebudou respektována základní pravidla, jako je právo na přístup k justici a spravedlivý soud. Eh, to se týká také práva na efektivní a rychlé řízení. Eh, ta spravedlnost, která přichází pozdě eh, nebo s prodlením, není spravedlností. Tady bychom neměli ten samotný obsah, pokud by ta řízení byla příliš zlouhavá, přicházela pozdě a nebylo možné ty rozsudky prosadit, tak by se to vlastně vyprázdnilo od svého obsahu a podstaty. Tady je potřeba Eh, umožnit vzájemnou důvěru a eh, usnadnit cirkulaci eh, rozhodnutí a zaručit tak efektivní přístup ke spravedlnosti. S ohledem na tyto záležitosti jsme se podíleli na tomto projektu a jsme přesvědčeni, že členové různých pracovních skupin tyto cíle s námi sdílí. Například, tak jak uvedla Eva, nový přístup, um, mm, pokud jde o působnost eh, té skupiny eh, pro doručování dokumentů eh, a ten hm, posun od různých národních pravidel až po tu kapitolu, kde se to vlastně řeší společně Eh, samozřejmě jsou tam některá specifická pravidla pro přeshraniční eh, záležitosti, třeba mm, překlady, ale tak zkrátka toto vše ukazuje, že ty eh, prvky, které jsem zmínil, jsou řešeny v této práci a uplatňovat stejné normy na národní a evropské úrovni v oblasti práva může Eh, prohloubit vzájemnou důvěru nebo potřebuje tu vzájemnou důvěru a nakonec by to tedy mělo podpořit vzájemné uznávání rozsudků v Evropě. Jsem přesvědčen, že takový eh, postoj nebo přístup eh, sdílí mnoho pracovních skupin a také uznávám, že hlavním cílem tohoto projektu jsou národní vnitrostátní zákonodárci a samozřejmě občanskoprávní řízení, které funguje na národní úrovni, se může mm, nebo může pouze vylepšit přeshraniční právní vztahy, pokud budou doručovány dokumenty a, a důkazy. A také v tom, že se vytvoří skutečná oblast spravedlnosti, kde e, rozsudky mohou volně e, se pohybovat. E, já nejsem hlavním účastníkem této rozpravy, takže brzy skončím svůj projev a to tím, že tento projekt je důležitým milníkem v občanskoprávním eh, řízení eh, v Evropě a my doufáme, že závěrečný výstup tohoto projektu ehm, vylepší tuto důležitou právní oblast. Děkuji, pane Roznere. A nyní bych ráda Eh, dala prostor na otázky, komentáře. Ehm, kdo by se chtěl vyjádřit? Paní Houtala, děkuji. Já si myslím, že je velice inspirující, když vidíme, že Institut pro evropské právo není opravdu přispívá k něčemu, co je velmi důležitým prvkem při vytváření evropského prostoru spravedlnosti. Mám jeden dotaz. K rozdílům ve vašem úsilí, pokud jde o občanskoprávní řízení, eh, když to srovnáte s trestně právní oblastí. Na tom se pracovalo tak před pěti, šesti lety. Eh, tam byla ta směrnice o společných minimálních normách v oblasti trestně právních práva podezřelého a tak dále. zajímalo by mě, jaké jsou tady eh, jak odlišnosti eh, v tom úsilí eh, dosáhnout společné minimální standardy. Diana uvedla, že v tuto chvíli jde o soft law. Ale zajímalo by mě, jestli jsme na cestě eh, k nějakému eh, úplnému souboru směrnic a jak dlouho to bude trvat. A dnes dopoledne eh, tady bylo estonské předsednictví, prezentovali svůj program, hmm, pokud jde o náš výbor, tak pan Svoboda, náš předseda, viděl také prezentaci e-justice Estonska a pan Tusk už hovořil o mu o, o přeshraničním systémech. Myslíte si, že bychom měli učinit ten velký skok tímto směrem? Řeční se hodně mluvá mimo mikrofon. Děkuji, paní Hautala. Někdo další? Pokud ne, tak eh, dávám slovo řečníkům, aby odpověděli na tyto otázky. Děkuji a děkuji za tyto dotazy. Velmi obtížně mm, bych to mohla srovnávat s trestním právem. Zaprvé proto, že Tady je obrovské pozadí aktivit v občanském a obchodním právu, to znamená, je tam Eh, již mnohem eh, větší existující eh, hm, pole než pro u trestního práva. Ono by to možná mělo tu práci usnadnit, ale naopak ji to komplikuje, protože, a já jsem si jistá, že komise to potvrdí, evropský zákonodárce tady aktivně řešil nejrůznější eh, křehké oblasti eh, občanského práva o různých témat. Takže Ehm, celkově eh, tady vlastně chybí konzistentní eh, přístup k očka, občanskoprávním eh, řízením a o to se my nyní snažíme. My se to snažíme všechno jaksi dát dohromady a, a snažíme se nejenom vystihnout tu současnou situaci, ale vlastně to i nějak nasměrovat do budoucnosti a Eva bez pochyby toho dokáže říci více o e-justice než já. Já bych pouze uvedla, že velmi úzce spolupracujeme eh, s projektem e-justice na evropské úrovni, ehm, jakož to Eh, jakožto eh, Institut pro evropské právo a já si myslím, že tento nástroj eh, e-soft by měl být schopný obstát v budoucnosti. A potom, pokud jde o ty směrnice, tak tam na to nemohu nic říci, to je na komisi. Ale tak jako vedla Eva, um, pomalu, jemně a v nové eh, technologické době každopádně musíme udělat něco pro to, abychom tyto mm, procesy zblížili. Eh, já doufám, že mm, ty naše kroky tomu napomohou. Děkuji za mm, otázku. To je velmi zajímavá otázka. I zajímavá oblast, protože když eh, začnete s takovým výzkumem e-justice jako právník, tak eh, velmi rychle přejdete k technickým potížím eh, takového e-justice v praxi. Ovšem jsou tady estonský příklad, je velmi zajímavým příkladem a sledovali jsme ho také v naší skupině pro doručování. A řekli jsme, co se týče doručování dokumentů, Ehm, Mám li stejná pravidla, jsou tu stejná pravidla, která by měla ehm, fungovat přeshraničně i vnitrostátně. A pokud to tak je, tak tady musí být ehm, správný přístup k těmto systémům. Já jako soudkyně nebo jako advokant, eh, advokát dvou sporných stran bych mohla, měla mít možnost přímo nebo elektronicky kontaktovat někoho třeba v Estonsku. A mm, pak tady mm, musí být možnost tohoto přístupu, nemusí to být sjednocený eh, portál, mm, ale my jsme řekli toto. Aby to fungovalo a aby mm, vlastně můžete využívat stejných pravidel, ale musí tady být přístup ke stejnému elektronickému eh, systému. Eh, technicky jsme ještě nepřišli s řešením a mm, ani jsme se ještě neodvážili navrhnout společnou mm, platformu pro celou Evropu, ale myslím si, že by to mohlo být jednodušší když, jak jsem pochopila, tak práce v oblasti e-justice, která byla společně udělána mezi členskými státy v Evropě, všemi těmi, kteří se účastnili tohoto projektu e-justice, bylo to takové sdílení, sdíle přístupu. To by mohla být lepší cesta, místní, místní způsob, jak se vyrovnat s tím problémem. Mr. Rosner, yes. Pan Rosner, ano, chcete tady odpovědět či něco dodat? Děkuji za tyto zajímavé otázky. Ano to, co potom to, co říkala kolegyně, eh, rozdíl mezi trestním a civilním eh, právem. Máme dlouhou historii eh, v členském právu. V roce 1968 to začalo, budeme slavit 50 let příští rok. První bruselské úmluvy, která má pravidla o jurisdikci soudů, to jsou procedurální pravidla No a mm, samozřejmě se to také vztahuje na rodinné záležitosti a mm, na čistě mm, evropské řízení. Tam máme čtyři nástroje, vymáhání, pak platby a malé order. Um, takzvané small claims. A pak tady ještě eh, toto všechno přispívá eh, k k, lepší kvalitě eh, AKI na tomto poli, třeba trestní právo, to je nové pole komunitárního eh, práva a mm, asi bude jednodušší eh, tady rozpracovat AKI v takovém, takovém panenském, nedočeném prostředí než v něčem, co už mm, je mm, mm, obsazeno eh, tím občanským aký. Pak je tady druhá otázka. Ehm, soft law versus směrnice. Paní komisařka Jourová o tom mluvila ehm, na zasedání minulý týden. Nebudu opakovat, co říkala, ale chci jen eh, říct, že Teď toto zvažujeme v komisi, jaké jsou možné cesty ku předu a sledujeme různé zdroje informací. A e, jeden z našich projektů e, je právě ten jeden konkrétní příklad. Toto je proces, který stále pokračuje. A co se týče e-justice, ano, to je projekt, který funguje mezi členskými státy. Mám tady kolegu z DG Justice, který o tom ví daleko více. Takže může potom se ujmout slova. Ale v každém případě jedna z oblastí, na, které se, na kterou se můžeme soustředit, Um, zvážit možné intervence, to je elektronické doručování. Podívám, můžeme se podívat na technické aspekty takové naší možné intervence. Jak právě říkala Eva, tak eh, to může být buď propojení stávajících národních systémů, ehm, prozatímní. Ehm, tady můžeme mluvit o separátní platformě na evropské úrovni takže jsou s tím spojeny různé aspekty a chápu to tak, že estonské předsednictví by rádo pokračovalo mm, se stávajícím projektem, který je založen na takové technické databázi s názvem e-kodex. Myslím, že by chtěli pokračovat s touto databází. Takže děkuji. Okay, thank you very much. Děkuji. Děkuji vám všem za eh, toto velmi zajímavé slyšení. A teď bych chtěla se vrátit k bodu číslo 14. Eh, paní Utala Ehm, prosím krátkou eh, informaci k zprávě o ehm, škodách v mm, životním prostředí. Děkuji, paní předsedkyně, jsem velmi eh, jsem vám velmi vděčná, také vděčná sekretariátu, že mi umožnil eh, se k tomu přidat, protože to bylo naplánováno trošku jinak. Ehm, časově děkuji. A také děkuji Laure, za Laure za tvou práci. Je to důležitá věc proto bych chtěla komentovat mé pozněvací návrhy 16 a 45 um, o e, začlenění znečišťování vzduchu, e, které je zapříčinováno vozy. Jak už jsme o tom diskutovali předtím, tak definice e, tohoto Prahu, Prahu Ehm, kde škoda je považována za škodu na životním prostředí, ten je příliš vysoká, proto navrhuji pozměňovací návrh, abychom eh, tuto otázku nadnesli. Eh, upřímně jsem přesvědčena o tom, že je na čase, mm, ehm, aby eh, byl, by bychom měli sledovat znečišťovatele a ten by měl vnést odpovědnost. A proto budoucí revize ELD e by měla obsahovat ehm, uplat, tedy měla by se jednat o škodu způsobenou na prostředí nebo na lidském zdraví a měl by učiněn provozovatel a to by zvýšilo míru prevence. Tisíce lidí umírají příliš brzy v Evropě kvůli eh, znečištění ovzduší. A to způsobuje také kardiovaskulární choroby. Jak eh, víme, eh, podle vědeckých poznatků, znečištění ovzduší způsobené průmyslovými aktivitami, eh, a pak tam máme pravidla Evropské unie pro emise vozů, to všechno má dopad na lidské zdraví a životní prostředí a je hrozbou biologických pro biologickou evoluční rovnováhu. Takže když rozšíříme oblast působnosti a začleníme do toho také znečištění vzduchu, to je něco, kde bychom měli vyzvat komisi, aby toto dále sledovala. A pak pozměňovací návrh 32. Ehm, myslím si, že kompenzační kolektivní možnosti ehm, ehm, odvolání se by měly být možné pro jednotlivé jednotlivce nebo organizace, eh, které utrpěly eh, vzhledem k nějakému znečištění a nebo používání LED. Doufám, že komise mm, eh, se proskoumá možnosti tohoto systému a bude se zabývat těmito škodami na životním prostředí a na lidském zdraví. Viděli jsme to na případu Volkswagen, kde Spojené státy kde ve Spojených státech byla společnost, šla do právních kroků, tady byly nevládní organizace, spotřebitelské organizace a vládní organizace. Tím, že tyto kroky se všechny daly dohromady, tak zodpovědnost pak, pak musí, zodpovědnost se přebírá účinněji. To neznamená, že bychom měli přebírat úplně stejný systém, jak existuje v Americe, ale protože eh, tady máme možnost kolektivního obhájení se, tady je usnadněný přístup ke spravedlnosti pro ty, jejichž práva byla eh, porušena eh, nějakou organizací pro Evropská unie a komise by se měly podívat na tyto alternativy. Eh, možnost kolektivního odvolání se eh, je zapotřebí, protože umožňuje obětem vymáhat kolektivně eh, tato práva, kde by to normálně neudělali na individuální bázi, protože je to třeba nákladné nebo časově náročné. Takže toto jsou mé hlavní důležité důležitá slova k tomuto a ještě jednou děkuji, děkuji sekretariátu za to, že mi poskytl příležitost No, protože to bylo naplánováno jinak, než jsme s tím na začátku počítali. Děkuji. Bene, grazie. Eh, ringrazio nuovamente anche l'onorevole Guteland. Děkuji vám. A děkuji také kolegovi Guteland. Naprosto s vámi souhlasím. Eh, je tady eh, dobré také zahrnout poškození lidského zdraví, eh, a to včetně těm škodám napáchaným automobily. Jsem pro pozněvací návrhy, které jste předložila. Jsem pro to, aby se takovýto typ škod také zahrnul. A souhlasím i s tím, že by měly existovat veřejné databáze dostupné online pro takové případy eh, poškození životního prostředí. Teď eh, máme eh, přestávku až do 17 hodin 15 minut a pak budeme pokračovat. Hello.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

Dear colleagues, may we start? Vážení kolegové, můžeme začít. We, we continue by item... Pokračujeme bodem 15 a já myslím, že se všichni těšíte na vystoupení eh, o podrobnostech eh, mise do Reykjavíku. Já bych řekl, že tato mise proběhla 22. až 24. května 2017 a především se soustředila na občanské právo a konkrétně na opatření přijatá po kolapsu bankovního systému v roce 2008 a o následných změnách v soudním systému. Mise obsahovala také eh, konkrétní zvláštní zasedání o lepší legislativní práce. Mise jsem se účastnil já sám a eh, mohli jsme diskutovat eh, s nejvyššími představiteli Islandu na politické a soudní úrovni. Prezident Islandské republiky, pan Johannesson, předseda nejvyššího soudu a také eh, členové Altegy, což je islandský parlament, eh, se také účastnili. Eh, vyměnili jsme si názory s představiteli občanské společnosti a proběhly dva kulaté stoly. Delegace se skládala z pana Raděva, pana Zvěvka, pana Mariňu Pintu, paní Bergeron a mě samotného. Nevím, jestli někdo z účastníků na této mise by chtěl něco doplnit k této informaci. Ano, prosím. No, já ráda vystoupím, protože ta cesta byla velice zajímavá. Je to malá země, Eh, přes 300 tisíc obyvatel, čili celá země má vlastně rozměry menšího evropského města a přitom je to stát. Eh, chlubí se tím, že mají nejstarší parlament na světě. A je to země, která je opravdu hluboce demokratická. Eh, navštívili jsme Utopii. Utopia to je dílo, které má druhý název Správná vláda. Eh, transparentnost a demokracie, to je to hlavní, co se objevuje ve všech jejich projevech a je zajímavé vidět to v praxi. Eh, mají eh, rybolov a cestovní ruch. Nemají průmysl, žijí vlastně jen z rybolovu a z cestovního ruchu. To je velice zajímavé. A mají určitý ekologický důraz, přináší jim to hodně peněz. Ovšem, oni si sami říkají, cestovní ruch nás může zničit, jak fyzicky, tak intelektuálně. 330 tisíc ehm, obyvatel a je tedy omezený počet turistů, který tam přijíždí. To je všechno zajímavé o Islandu, včetně jejich reakce na finanční krizi. Vyřešili tuto krizi drasticky eh, znárodnili banky, bankéře zavřeli do vězení a i některé politické představitele. Jejich eh, vězeňský systém je také zajímavý, je tam Eh, eh, všechno se, všechny spory se vyřeší za jeden rok. Eh, spory, soudní spory netrvají deset let, vyřeší se to za jeden rok. A prostě o, po uplynutí roku je systém, je tedy soudní spor vyřešen. Je to velice otevřený systém, ještě otevřenější než ve Finsku. A no, oni mají ten pojem, že občan, který je odsouzen, stále zůstává občanem a že se pak vrátí do společnosti. To znamená, že nebude zcela vyloučen. Je to pravda také ostrov, či všichni všechny znají, ví se tam, kdo byl odsouzený. No, je to opravdu nesmírně zajímavá cesta. Já vám mnohokrát děkuji, že bylo možné se této cesty zúčastnit. Vyřešili ekonomickou krizi, mají 7% hospodářský růst. Kéž bychom to měli také stejně v Řecku. Třeba jednou ano, když jim pomůžeme. Já jsem byla nadšena touto cestou a můžeme se eh, opravdu na to dívat i antropologicky a vyvodit z toho mnohé poučení. Kež by to bylo použitelné v našich společnostech, protože u nás takový e, smysl pro společenství nemáme. Všichni jsme eh, individualisté a myslím, že bychom se z toho měli e, poučit. Děkuji výboru Jury, že mě zařadil do této delegace. Bylo to nesmírně zajímavé a příjemné. Děkuji. Paní Hautala. Já, opravdu mě to velice zaujalo, co říkala paní eh, Bergeron o vězeních, ale to by spíš spatřil, spadalo pod výbor Libe. Ano, věřím, že bude velice zajímavá diskusa v září o vězeních eh, v Libe. Když islamské orgány byly pod obrovským tlakem aby zjistili, co se stalo v té bankovní krizi v roce 2008, jak oni tehdy postupovali, jak eh, soudním způsobem vyřešili celou tuto věc. Eh, tam musely být určitě, určitě problémy praní špinavých peněz, offshoreové eh, využívání peněz. Můžete k tomu něco více říci? No, oni zase podrobně nám to všechno nepos, nepopisovali, jenom řekli, že působili velmi eh, efektivně. Oni mají dva stupně soudního systému. Pro francouze je to trošku překvapivé. Eh, je tady první stupeň a pak kasační soud, ale není mezi tím už žádný jiný mezistupeň, čili to je dost eh, strohé. A prostě postupují neúprosně. Eh, došlo k odsouzení politiků i bankéřů, kteří se provinili a prostě vůbec neváhali a znárodnili banky. Eh, vědělo se, kdo za to může, ale podrobně nám to zase nepopisovali. Ale myslím, že oni jsou spokojení s tím, jak to vyřešili. No, já si vzpomínám z tohoto tématu to, že bankovní krize v roce 2008 měla jako důsledek i e, krizi ve vězení, protože neměli dost e, míst ve vězeních e, pro těch zhruba 40 lidí, které měli poslat do vězení. Prostě neměli tak velké vězení. Takže takové to dopady, pro nás velmi překvapivé dopady to mělo. Pokud je o to chápání vězení. Já myslím, že tento bod můžeme uzavřít. Budeme pokračovat nyní eh, zasedání eh, za zavřenými dveřmi. In kamera. Prosím ti, kteří tady nemají právo být na uzavřeném zasedání, prosím opusťte sál.